Ladies, gentlemen, Dámy a pánové, vážení kolegové, můžeme začít. Je před námi hlasování. A včera jsme se rozhodli odložit hlasování o, o nařízení GSP Rollover. over a koordinátoři také rozhodli na včerejším zasedání doporučit výboru, prosím, žádám vás o pozornost, tedy ještě jednou doporučit výboru odložení hlasování zprávy pana eh, Stordy. Zprávu pana eh, Stordyho o Koreji ostatní bude probíhat podle pořádku, takže zachováme hlasování o nařízení ochranné doložce a také hlasování na plénu a budeme to, co nebylo odhlasováno dnes projednávat 7. února. Potřebují tedy k tomu souhlas výboru, je někdo proti, není tomu tak, takže přijato. A nyní tedy přecházíme k hlasování. Začneme s právou pana Mária Davida týkající se vztahu Evropské unie s Radou pro spolupráci zemí zálivu. Pozměňovací návrh 1 až pozměňovací návrh 33. Hlasování v bloku, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 37, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 1, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 3. Kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4. Tady máme oddělené hlasování, takže první část, kdo je pro, Pan Mario David, prosím. Jen velice stručně. Ten důvod, proč žádáme oddělené hlasování zde, EPP eh, e bude hlasovat ne eh, na tu druhou část. Tady se jedná o článek 50 zprávy. Tady to není o tom, že bychom nesouhlasili s podstatou. Já jsem si to prodiskutoval i s Emiliem. Uh, to je ehm, článek 50 zprávy a my si myslíme, že to opravdu spadá do rámce ehm, výboru AFET. A z tohoto důvodu tedy my, jakožto EPP, budeme hlasovat pro ve výboru AFET, co se tohoto tématu týče, ale myslíme si, že tady směšujeme tedy ty pravomoce a toto je tedy zpráva podle článku 50. Ano, to je příslušná poznámka, je to tedy stanovisko pro výbor AFED, který je příslušným výborem a měli bychom tedy dodržet i e, rozsah našich pravomocí. Nicméně i tak musíme hlasovat první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme to elektronicky, druhou část, zahoji hlasování. A jeden hlas navíc u socialistů, takže můj neplatí. Somebody has to take out a card. Okay. No, no, it's okay. I have not counted now. Můj hlas se nepočítá. Uzavírám hlasování. A je to přijato. Já jsem byl tím socialistou navíc. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 7. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 40, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 40, 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 14, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 16, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 Uzavírám hlasování. Přijato. Návrh 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh číslo 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromisní návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se Zopakujme hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompro, eh, pardon, návrh číslo 27, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 28, kde pro, 28, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 29, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 45, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 32, kdo je pro, tři, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 46, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 35, kdo je tento odpadá, omlouvá se pan předseda. A stejně tak 36 odpadá. To znamená, hlasujeme o návrhu legislativního usnesení a to elektronicky. Zahajuji hlasování. And the vote is uh, closed. Končíme hlasování. S&D is in full strength, so I'm uh, je to přijato 14 hlasy pro, 10 hlasů proti. Blahopřeji panu Mariu Davidovi. Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem kolegům. So item Item bod číslo 10. Hlasování je odloženo. A nyní jedenáctka. Zpráva pana Jarga Leichtfrieda. Režim společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití. A máme hlasovat o 62 pozměňovacích návrzích. a 26 pozměňovacích návrhů AFETu. Začněme tedy. Pozměňovací návrh číslo 1. Pan Kaspery. Äh, äh, <laughs> Počkejte, prosím. Ah, Vážený pane předsedo, já se omlouvám, ale bych, chtěl bych eh, podat žádost o oddělené hlasování pro, eh, od, eh, pardon, stáhnout žádost o hlasování oddělené pro uvedené odstavce mezi nimi 43. Okay, the request for split those... Uh, Takže tu máme žádost o oddělené hlasování. A já nevím, jak je přesně postup, ale pokud mohu, chtěl bych se vyjadřit k jedné věci. Tady jsme to hodně připravovali eh, za naši skupinu, myslím si, že i další skupiny to tak dělala o těch oddělených hlasování. A myslím si, že co se naší skupiny týče, tak jsou tu určité věci, kde bychom v odděleném hlasování hlasovali pro a zase věci, kde bychom hlasovali proti nebo se zdrželi, takže bych byl rád, kdyby to pan Kaspery vzal na vědomí. Ano, děkuji, takže zachováme tady oddělené hlasování. Myslím, že jsou tu příslušné eh, zájmy mezi jednotlivými eh, členy. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme AFET 1, zahajuji hlasování. Končíme hlasování. A zamítnuto. Pozměňovací návrh 51. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Pozměvací návrh 52, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zopakujme hlasování, zvedejte prosím ruce. Pozměvací návrh 52, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 zdrželi se přijato. Ověříme si hlasování návrhu 22 a FED 4. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. A nyní návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 24. Tady máme oddělené hlasování. Twenty-three was adopted, but twenty-four has nothing to do with twenty. Dvacet trojka nemá co dočinit dvacet čtyřkou. Takže měli bychom hlasovat odděleně o 24. A máme tu rozdělení na čtyři části. První část. Kdo je pro? První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Ale ověříme si. První část. Zahoji hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Čtvrtá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Návrh 25, kdo je pro, proti, přijato. Návrh AFET 8 a 26, e společné hlasování, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 27 a AFET 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 28, kdo je pro, proti, přijato. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 30, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 31 a AFET 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 32, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 33 a AFET 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 58. Máte pravdu. Oddělené hlasování 34. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Čtvrtá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A nyní pozměňovací návrh 58, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 36 a AFET 15. Kdo pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh AFET 16. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jste si jistí, že zamítnuto? Návrh 59. Byl stažen návrh na ověření. Pozměňovací návrh 38, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 41, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 42, oddělené hlasování, zase do čtyř částí. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prosím, zopakujme si to, zvedejte ruce, hlasujeme o první části. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. První část, zahoji hlasování. Zavírám hlasování. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. A nyní pozměňovací návrh 43. Kdo je pro? 43, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 43 dobrá, tak si to ověříme. Zahajuji hlasování o 43. Uzavírám hlasování. A jasně to bylo zamítnuto. A návrh 23. 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 25, 45. oddělené hlasování do čtyř částí. 45. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Tři, čtvrtá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A nyní body odůvodnění. Návrh číslo dvě. Hlasujeme o bodech odůvodnění. Dvojka, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Pro, eh, přijato. Trojka, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Čtyřka, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Pětka, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 47 kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, sedmička, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 48, kdo je pro, 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, osmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, a nyní závěrečné hlasování. A, uh, there is, um, amendment. A máme tu ještě jeden zbývající pozměňovací návrh číslo AFET e 22. Já jsem to neměl na seznamu. AFET e 22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 Měl jsem tedy špatné pokyny, že to odpadá, ale není tomu tak, takže budeme hlasovat o návrhu AFET 22. Tady máme oddělené hlasování. Jorgu? Máte procedurální připomínku? Move forward. Mr. President, I, I think... Pane předsedo, já se domnívám, že podle obsahu by to mělo být ošetřeno um, návrhem 42. To je můj názor. To znamená, to byly indicie, které už mám, že to tedy vypadá, vypadává mm, po té, co byl přijat návrh 42, ale teď mi sekretariát říká, že tomu tak není, že tedy musíme o AFETu 22 ještě hlasovat. A sekretariát v tomto má pravdu, takže budeme hlasovat afet 22. Daniel Kaspery. Pane předsedo, pokud srovnáte ty části textu, které jsou tam eh, napsány v tom odděleném hlasování, tak vidíte, že AFE 22 a návrh 42 pana zpravodaje, který jsme většinou přijali, mají naprosto přesné znění na úvodu, protože pokrývají přesně ty samé části článku a jsem si tedy jistý, že AFET e 22 i můj návrh 16 odpadají, i když se mi to nelíbí, ale přijali jsme to. A přijali jsme návrh pana zpravodaje 42 a byl bych rád, kdyby to sekretariat prověřit. Ale sekretariát mi říká, že je to tak, že obsah je tedy stejný. Takže i když je to žádost o oddělené hlasování, tak já bych vyslyšel spíše této žádosti, protože pokud jsou zhodné, tak není zapotřebí hlasovat o té samé věci. No, pan Janik žádal. Omlouvám se, pane předsedo, ale já mám dojem, že nám také nějak unikla 58 a 39. Já si myslím, že jsme nehlasovali o 59 a FED e 17 a 39. Ale mně bylo řečeno, že jsme je nevynechali. Buď o nich bylo hlasováno, Padesát devítka byla přijata. a ty ostatní odpadly. So, let's move to the vote. Takže nyní můžeme tedy přistoupit k hlasování návrhu komise, tak jak byl obměněn. Zahajuji hlasování. K návrhu komise, tak jak byl obměněn, zahajuji hlasování nyní. socialista je zapotřebí, abych já hlasoval. Dobrá, uzavírám hlasování. Přijato 20 hlasy pro, nikdo proti, 6 se zdrželo hlasování. Výborný výsledek. A ještě musíme hlasovat o návrhu legislativního usnesení. Opět elektronicky zahajuji nyní. No, doufám, že výsledek bude stejný. Prosím, mačkejte tlačítka. Stále nám chybí ještě jeden hlas. Uzavírám hlasování. A výsledek je stejný. A ještě hlasování o vstupu o, o zahájení neformálního jednání s radou a komisí o dosažení a, e, předběžné dohody. Kdo je pro? Bylo mi řečeno, že máme hlasovat elektronicky, takže zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování o zahájení neformálního jednání s radou a komisí o dosažení předběžné dohody. protože nemůžeme toto jednání podniknout bez mandátu komise. Takže přijato. File, congratulations to the... A já tímto blahopřeji panu zpravodaji Jergovi. Complete success. Byl to velký úspěch. Item 12, report. Bod 12, zpráva Williama Dartmouth ke stanovisku uvolnění jde tedy uvolnění potenciál kulturních a tvůrčích odvětví. Příslušný výbor je výbor pro kulturu. Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví. Začneme návrhem číslo jedna. Kdo je pro? Prosím, hlasujte, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Můžeme ověřit. Ověříme návrh číslo jedna. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pane Dátnote, to bylo jenom pro záznam, že? Já si myslím, že tady musím vysvětlit, já jsem neviděl přesně, co dělá pan Kaspery. O to šlo. Deset hlasů, které se eh, objevilo, eh, které se objevily jako proti, byly vlastně pro. Pozměňovací návrh číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato pozměňovací návrh číslo tři, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato pozměňovací návrh čtyři, Kdo je pro? Vypadává Předseda se omlouvá. Eh, návrh číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověříme ještě návrh 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 10. Oddělené hlasování. První část, kdo je pro, kdo je proti, eh, zdržel se, schváleno. Druhá částka, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh číslo 12, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Návrh číslo 3, návrh číslo 14, návrh číslo 14, kdo je pro? 13 vypadává. Vypadává, protože byl přijat pozměňovací návrh 9. 10 řečník se opravuje. A nyní návrh číslo 14, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, přijato. Návrh číslo 15 16, 16, návrh číslo 16, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, přijato. Návrh číslo 19, první část, oddělené hlasování, první část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, přijato. Návrh číslo 18, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Návrh číslo 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh číslo 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato ústní pozměňovací návrh. Číslo 1. Má někdo námitky proti hlasování o tomto pozměňovacím návrhu? Nejsou námitky, budeme hlasovat. Hlasujeme o ústním návrhu číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. Návrh číslo 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. Návrh číslo 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh číslo 20. 3, protože 22 byla zamítnuta. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh číslo 24. Nebo 25? 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh číslo 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh číslo 20. 7, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto návrh číslo 28, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato návrh číslo 29, vypadává, na vrch číslo 30 také vypadává a tak 31. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, přijato a 32, kdo je pro, proti, zdržel se. Podívejme se na návrh 32. Zahajuji hlasování. Opět hlas Ověřujeme hlasování o návrhu číslo 32. Zahaj- končím hlasování. O jeden hlas přijato. A nakonec hlasujeme o celém návrhu stanoviska v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato o pouhých sedm hlasů, protože 18 se zdrželo a jeden hlas byl proti. Nevím, zda mám zpravodaj blahopřát. Pane předsedo, moje stanovisko není v takové formě, jak bych se přál, ale rád přejmu vaše blahopřání osobní. nyní File number 13. A nyní bod 13. Zpráva Helmuta Šulce týká se zřízení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi, eh, nařízení ICI eh, pro doporučení pro druhé čtení. A jak víte, dohodli jsme se s dalšími výbory, eh, kteří měli problém se držet naše linie, abychom opětovně přijali návrhy, protože probíhající jednání s radou a komisí eh, selhala. Budeme tedy hlasovat eh, k celému textu, tedy návrh doporučení, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. oddělené hlasování k článku 16 návrh eh, doporučení zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. A nyní budeme tedy ověřovat Oddělené hlasování ke článku 16 návrh doporučení zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijato. Jak jsem řekl. Další návrh vypadá. Musíme tedy hlasovat o celé zprávě bez pozměňovacích návrhů. Zahajuji hlasování a končí. Někdo nám chybí. Končím hlasování. Přijato 23 hlasů pro, 2 proti. Blahopřeji Helmutu Šolcovi. parliamentary inquiry. Now we move to a very a nyní se dostáváme k velice důležité složce, tedy hlasování o dvoustrané ochranné doložce dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou, než budeme hlasovat. Chci přivítat parlamentní delegaci Koreje, eh, která je tady s námi. A shodou šťastných okolností máme delegaci právě tady, když jsme se rozhodli hlasovat o tomto tématu, jak jsem vysvětlil, hlasování o chodě volném obchodu proběhne 7. druhý, a hlasování na plenárce eh, proběhne podle harmonogramu v březnu. Eh, společně s hlasováním o ochranné doložce na plenárním zasedání. Jak víte, eh, dohody bylo dosaženo ještě za belgického předsednictví a eh, musím zde zmínit eh, své práci zpravodaje Pavla Calby a dalších a také spoluspravodajů a také belgického předsednictví za odvedenou práci. Myslím si, že toto byl právě toto byla nejdůležitější složka, kterou jsme sjednali s radou týkající se bilaterálních obchodních dohod a domnívám se, že bychom měli v tomto smyslu blahopřát k duchu a výsledku vyjednávání Eh, přejdeme tedy rovnou k hlasování. Eh, hlasujeme o textu jako celek. Máme kompromisní návrh, výsledek vyjednávání. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. A hlasování o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování, končím hlasování a výsledkem drtivá většina, 24 pro, 2 se zdrželi, blahopřeji Pavlu Salpové kolegům. Uvědomuji si, že eh, si můžeme přát eh, a mnoho přát eh, úspěšné dokončení tohoto jednání. Pavel Salba má slovo. Děkuji, pane předsedo. Prosím, ještě než začnu hovořit o té ochranné doložce, dovolil bych si jednu připomínku týkající se postupu v rámci FTE. V pondělí jsme obdrželi prohlášení korejských orgánů, které nám popisují změny, které učinili eh, v rámci nového ne- CO, ohledně CO2. Zaznamenali jsme mnoho vylepšení, které jdou stejnou cestou jako nařízení, to znamená, nemělo by to být již problém, abychom v závěrečném důsledku dali souhlas FTA tak jak tedy za několik týdnů k tomu hlasování dojde tady ve výboru. A dnes tedy proběhlo hlasování o ochranné doložce. Když eh, tato doložka dorazila do Evropského parlamentu, tak Evropská komise ji zahájila jednání s Koreou o FTA. To znamená, toto jednání o ochranné doložce musí probíhat podobně, jako tomu bylo u FTA. Tady se jedná zejména o evropský, evropský průmysl, zejména automobilový. Tady jsou určité obavy, obavy o tom, jaký dopad by toto mohlo mít na evropský průmysl. Záměrem tohoto měsíce bylo snažit se vyjednat tu opravdu nejúčinnější ochranou doložku a zároveň respektovat dohodu s Jižní Koreou. Přáli jsme si dosáhnout tří cílů. V první řadě vytvořit ochranou doložku, která bude snadno uplatnitelná. Za druhé, aby to byla opravdu účinná ochranná doložka, která která umožní dobré eh, dovozy z eh, Jižní Koreje. A postoj členů Evropského parlamentu byl vždy jednomyslný eh, v rámci tohoto jednání a jsem přesvědčen, že toto bylo také klíčem pro úspěch řešení. Rád bych chtěl poděkovat za spolupráci mým kolegům v Evropském parlamentu a stejně tak zástupcům belgického předsednictví, zástupcům komise, s kterými jsme měli tu čest spolupracovat. Došlo tu k celé řadě vylepšení ze strany Evropský, Evrop, toho textu Evropské komise také díky právě práce Evropského parlamentu. My jsme si kladli za cíl dosáhnout koncenzu v těch nejcitlivějších odvětvích, zejména tedy pro automobilový průmysl. Víme, že automobilový průmysl je nyní s nařízením spokojen A my jsme tam zapracovali celou řadu prvků, které zvyšují ochranu a díky tomu evropský průmysl a konkrétně evropský automobilový průmysl je nyní lépe pokryt a ochráněn. Za prvé je tu tedy právo průmysl zažádat na komisi zahájení vyšetřování, za druhé jsou tu klíčové aspekty pro automobilový průmysl, tedy definice produktu, který je nyní objasněn. E, dále nový bod, který zapracoval parlament, to jsou opatření pro dohled, zejména pro ty nejcitlivější odvětví. A další důležitý aspekt zde je navýšení dovozu. Tady, e, pokud k tomuto dojde, tak komise může zavést zase dohlížecí opatření. Co se monitoringu týče, ty se budou týkat zejména těch výrobků, které mohou být postiženy. celními sazbami. Industry. To je velice důležité z hlediska ovlivnění průmyslu také v EU. Také si musíme uvědomit, že komise bude, může hodnotit eh, přeskum složky. Díky návrhu pak mohou být zváženy jakékoliv relevantní faktory ze strany komise eh, z hlediska definice eh, poškození a nebo újmy v tomto smyslu jsou e, zahrnuté také očkodnění. Tam, kde jsou uplatněny ochranné doložky, mohou e, se vztahovat také na Evropský fond přizpůsobení se globalizaci. V této souvislosti e, byl objem prostředků navýšen komise, bude komunikovat se všemi zainteresovanými stranami, aby byly byla naplněna ochrana opatření eh, a byly poskytnuty statistické údaje eh, o obchodem s Jižní Koreou. Nakonec vytvořili jsme také novou platformu online, která usnadní výměnu informací mezi komisí a zainteresovanými stranami. Eh, také zkrátíme lhuty. Mm, Evropský parlament začíná pracovat na zprávě o ochranné doložce. V této souvislosti vznikly obavy o zóně volného obchodu s Koreou. Tyto obavy nyní byly minimalizovány nebo zcela zmizely, protože se daří eh, eh, překonat negativní trendy a Evropský parlament může být hrdý na svoji práci. Děkuji. Henrik Shadow? Děkuji. Eh, ještě nějaký stínový zpravodaj, Henrik Shadow. Já bych akorát přivítal nebo eh, respektive poděkoval bych panu Zalbranovi za jeho práci. Dokument, který uh, Jižní Korea uh, zaslala k své legislativě v oblasti CO2, um, byl prostudován většinou frakcí tady a já si myslím, že je třeba říct, že v tomto případě uh, se eh, jedná o správnou eh, dohodu o zóně volného obchodu, eh, kde je velmi delikátní rovnováha, pokud jde o boj s klimatickými změnami. Já si myslím, že kdybychom to udělali stavili jinak, tak bychom se dostali do problému. Evropská unie má, nebo chce být v čele mezinárodních vyjednávání a kdybychom s, přispěli ke snížení kvality legislativy o CO2 v jiných zemích, tak by to nebylo dobré. Dobrá, děkuji eh, všem našim zpravodajům a dám teď eh, slovo spoluzpravodaj Bernd Lange za SAD. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že eh, jsme tady napsali velkou kapitolu dějin, pokud jde o ty ochranné dohložky. Jedná se o první legislativní řízení podle Lisabonské smlouvy v této oblasti a já doufám, že zpravodaj a další stínoví zpravodajové mají stejně jako já pocit, že jsme uh, odvedli dobrý kus práce, tak abychom uh, poprvé uh, prosadili uh, pozici parlamentu při uh, naplňování nějaké takové obchodní dohody. podívejte se na to, že prakticky žádné slovo nezůstalo nezměněné. My jsme celé to nařízení fundamentálně proměnili a ještě k tomu jsme dostali některé eh, značné přísliby ze strany komise, tak abychom si mohli být eh, jistí eh, s tím, že ty obavy, které jsou, souvisejí s tou dohodou, bude možné omezit. O to tady šlo. Chtělo o to, šlo o to mít jednoznačnou ochranou doložku tady tak, aby byli spokojeni s tou implementací. Já myslím si, že se nám to velice dobře podařilo a, a v tomto smyslu, myslím, touto dohodou nastane určitá takzvaná modrá pauza do příští dohody. Nejenom pokud jde o e, toto konkrétní ustanovení, ale i pokud jde o obsah dohody s, s Jižní Koreou. My jsme eh, zapsali do eh, vysvětlujícího prohlášení komise ještě některé další body, body. Například, že kromě otázky obchodu přirozeně také mohou hrát důležitou roli eh, v netarifní bariéry. A my jsme si jistí, že nejenom Eh, že platí nejenom eh, to, co je bezprostředně vyjednáno, ale i eh, netarifní omezení do toho mohou spadat. Nebo je tady zdůrazní kapitoly 13 dohody, která se týká základních práv zaměstnanců a v ekologických standardů. To je předmětem dohody a je to předmětem našeho jednání. A podle Lisabonské smlouvy zde eh, parlament na to klade výrazný důkaz. Já jsem tedy velice rád, že jsme společně Myslím si, že eh, jsme byli úspěšní jenom, že jsme eh, jednali, jenom díky tomu, že jsme jednali společně, takže jsem rád, že jsme to společně rozjeli a jsem rád, že se nám podaří naplnit tuto dohodu úspěšně v duchu toho, v jakém jsme to vytvářeli. Děkuji a nyní Robert Stedy za ECR, místo předseda výboru. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, gratuluji pablovi. Myslím si, že e, se jedná o výsledek e, týmového úsilí. Pan Ben e, z liberální frakce říkal, že se jednalo o týmový, týmovou snahu. Pan předsedo, já děkuji i vám, protože to bylo obtížné vyjednávání nejenom o, o té obchodní dohodě eh, samotné, ale jak Bernd říká, mm, vyjednávání mezi parlamentem a dalšími institucemi bylo obtížné. Jedná se o první eh, postup podle eh, Lisabonské smlouvy a vytvořil se tím určitý muster pro budoucí vyjednávání o zónách volného obchodu, takže bylo důležité, aby to parlament zvládnul správně. A Pablo, já vím, eh, že my jsme vždycky spolupracovali, bylo to, o, bylo to, bylo to týmové úsilí a vytvořili jsme, myslím, předpis, který je to nejlepší, eh, v co jsme kdy mohli doufat. Já doufám, eh, že korejská strana, která je zde zastoupena, eh, shledává tu dohodu jako uspokojivou. My jsme s ní velice spokojeni. Já jsem se zklamal, že jsme, já jsem zklamal, že jsme dnes nehlasovali o mé zprávě, která se týká o závěrečné dohody o dohodě o zóně volného obchodu. Nicméně to projde parlamentem 7. února na výboru. A potom závěrečná věc. Já jsem byl také trochu zklamán a pan předseda také, že rada se rozhodla odložit eh, naplnění provádění eh, této, eh, tohoto předpisu, protože my si myslíme, že Evropa musí se postavit do čela vyjednávání. My si myslíme, že by bývalo bylo lepší, kdybychom se do toho rovnou pustili. Nicméně tak to není. Nicméně všem vám děkuji, kdo jste spolupracovali s Pablem, mnou a dalšími stínovými zpravodaji. Myslím, že se nám podařilo Eh, vytvořit něco, co bude eh, budoucím referenčním rámcem pro celý parlament. Děkuji Robertu Sterdimu. A mohu vám říct, že dnes dopoledne jsem měl pracovní snídaní, dnes ráno jsem měl pracovní snídaní se zástupci eh, v různých amerických podniků a oni jen tak žertem poděkovali Radě Evropské unie za to, že odložila vstup této dohody s Koreou v platnost protože tím jsme dali Američanům možnost eh, uzavřít eh, svoji vlastní dohodu s Koreou a dát jí, eh, nebo nechat ji vstoupit v platnost do 1. Červen, od 1. července, takže podívejte se, to je poměrně smutné, ale nicméně my jsme zodpovědní za rozhodnutí, které, které přijímáme. Michel Pfeiffer za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Jako stínový zpravodaj za liberály tady v parlamentu bych eh, nejdříve rád poděkoval panu eh, zpravodaji Pavlovi eh, Zalbovi za velice kolegiální spolupráci, která vedla k velice dobrému výsledku, ale také eh, bych rád poděkoval eh, vám, pane předsedo, za vaši vyjednávací schopnost. Mm, byl to můj první eh, trilog a stejně jako kolega tady mohu říci, že se nám povedlo společně nejenom docílit zásadních zlepšení a změn v textu, ale také společně jako výbor pro mezinárodní obchod jsme se prosadili proti radě a komisi díky našim eh, novým spolurozhodovacím eh, právům. A podařilo se nám eh, dosáhnout lepšího výsledku pro nás, pro všechny. Jedná se o důležitou otázku, o důležité téma, o tom už jsme zde hovořili. Eh, zejména proto, eh, že eh, to přichází do situace, kdy Jižní Korea nemá ideální bezpečnostní situaci. Takže partnerství s liberální zemí v východní Asii, s Evropskou unii, obchodní partnerství je ještě důležitější pro bezpečnostní a nebo z bezpečnostně a zahraničně politických ohledů. A já si myslím, že bychom opravdu v nadcházejících měsících eh, měli eh, zajistit implementaci této dohody a proto je ta ochrana doložka velice důležitá, kterou jsme dnes eh, odhlasovali, protože Tímto eh, způsobem eh, připravujeme právní rámec, který i do budoucna zajistí, aby eh, úmysly té dohody se v, skutečně promítly do praxe. To, že my ani část evropského průmyslu neberou tu dohodu na lehkou váhu, mají s tím určité obtíže, ukazuje na to, jak jakou důležitost eh, připisujeme tomu otevření volného trhu, kterou, eh, které nabízíme mm, jeho korejským partnerům. Eh, ukazuje to na to, že Evropská unie také byla ochotná výjít velký krok vstříc směrem ke korejské straně. I pro liberály je podstatné, že nařízení nebo úprava o CO2 bylo vyřešeno v partnerském duchu a doufáme, že brzo eh, se dočkáme eh, závazných prohlášení ze strany eh, Jižní Koreje. Takže to bych tak chtěl ještě jednou zopakovat a děkuji za dobrou spolupráci znovu. Děkuji, Michely. A nyní Helmut Schulz. Zaule. Děkuji, pane předsedo. I já bych se připojil ke slovům předřečníků Chtěl bych poděkovat panu eh, zpravodaj eh, za jeho práci. Já myslím, eh, že bylo dosaženo toho hodně, co bylo důležité pro první dohodu o volném obchodu s takto rozvinutou zemí. GUE se zapojila do té intenzivní spolupráci proto, eh, že eh, si myslíme, že eh, je důležité, abychom v globálním hospodářství se postavili partnersky k těm novým otázkám v obchodním zejména pokud jde o sociální problematiku a ekologickou problematiku. Ta práce o té dohodě o ochraně doložce, ta byla velmi důležitá. A myslím si, že tady jsme učinili velký krok vpřed. Eh, ta dohoda je díky nám sformulována právně eh, jistěji a jasněji. A jsme rádi, eh, že se tam řeší aspekty zaměstnanosti sociálních standardů a ekologických standardů a to, e, že jsou tam pevně zakotvené. Děkuji. Já chápu, že e, komise by možná také chtěla říct něco k otázce CO2. Petr Berc. Prosím. Děkuji, pane předsedo. K tomuto e, bodu požádám slovo kolegu, pro kolegu Volkana Millera. Děkuji, pane předsedo. Ještě než řeknu něco k otázce CO2, tak bych také eh, rád eh, vám poděkoval za skvělou práci, kterou jste odvedli v této věci. Myslím si, eh, že můžeme být hrdí na to, co všechny tři instituce dohromady udělali. Podařilo se nám vytvořit instrument, který plně respektuje zásady volného obchodu, ale také poskytuje účinnou ochranu evropskému průmyslu v případě eh, závažných eh, naléhavých situací a eh, také se tím zajišťují příslušné vyšetřovací procesy, které jsou transparentní pro všechny strany. Nebudu hovořit o všech otázkách, to, říká, to už udělal pan Salba velice dobře, ale myslím si, že dosažený úspěch je velký krok vpřed. A teď k tomu bodu, který se týká CO2. Můžeme samozřejmě potvrdit to, co už pan Salba dříve říkal. Komise úzce spolupracovala s korejskými úřady v této otázce. A nyní můžeme říci, že ta otázka byla vyřešena. 24. ledna korejské ministerstvo práce vydalo tiskové prohlášení, kde se hovoří o změnách v korejské legislativě. Tyto změny jsou v souladu s tím, po čem volá evropský průmysl. Tisková zpráva korejského ministerstva spolu s prohlášením komise je k nalezení na stránkách generální ředitelství pro obchod. A poslední věc. Komise bude 7. Eh, eh, února eh, k dispozici, aby na výboru INTA vysvětlila jakékoliv nové technické aspekty legislativy, kterou vydává Korea. Děkuji. Ještě Robert Svedy. Já jsem, pane předsedo, chtěl říct si možná, že byste to chtěl také udělat, tak se omlouvám. Je také třeba poděkovat Ignáciovi Bučerovi, který byl eh, zástupcem komise které, eh, a spolupracoval s parlamentem. A právě v tom duchu spolupráce se nám podařilo dosáhnout dohody. Myslím si, že to byl fantastický krok vpřed směrem tedy eh, spolu s komisí. Myslím si, že je tedy třeba poděkovat Ignáciovi jménem tohoto výboru a omlouvám se, jestli jste to už chtěl udělat. Já si myslím, že to bylo třeba dotknout se tohoto témata, tématu. Kromě eh, tohoto se ale také domnívám, že se nám také na výboru podařilo obecně překlenout eh, rozdíly a eh, dohodnout se předtím, než jsme se obrátili na jiné instituce. Takže před jinými institucemi eh, jsme potom hovořili jiným hlasem. A já si myslím, že tohle bylo eh, klíčové pro náš úspěch. A proto si myslím, eh, že musíme poděkovat Robertu Salovi a stínovým zpravodajům, kteří se zapojili do vyjednávání o této věci. A já jsem velice rád, eh, že jsem mohl stát čele tohoto skvělého týmu. A také bych eh, eh, vám nebo rád připomněl úlohu pana Bengela, zástupce belgického předsednictví na radě a Ignácia Garcia, co by zástupce komise. Bez nich, bez ohledu na naše nasazení a snahu by se nám bývala možná tato dohoda v dané čase nepovedla. Takže jsme ukázali, že jsme e, schopni e, poskytnout nebo dosáhnout výsledky jménem EU v zájmu e, evropské ekonomiky a v širším zájmu. Děkuji. Well, let's move to the... Takže nyní uh, přejdeme na otázky 16 až 18. Jedná se o společnou rozpravu. protože uh, se ty zprávy zabývají uh, podobnými věcmi. Naši zpravodajové jsou George Sabin Kutáš, Emilio Menendez del Valle a Gianluca Susta. A budeme jednat o Maroku, Jordánsko a Egyptě. A já bych vás poprosil opět o pozornost. Ti, kteří opouštění eh, místnost, eh, prosím, nechť se nezastavují na své cestě. Thank you. So again. Takže ještě jednou. Jedná se o mechanismy pro urovnávání sporů s Marokem, Jordánskem a Egyptem. Budeme tedy eh, projednávat návrh se zpravodají, o kterých jsem hovořil. Eh, dám slovo nejdříve Georgi Kutašovi. Domnule președinte,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 článku by to tam mělo být. Eh, tato antidumpingová dohoda eh, zakládá eh, urovnávání sporů prostřednictvím mediace a v arbitrážního mechanismu a také v případě nedodržování předpisů jsou zde příslušné úpravy a rovněž se zde upravuje Eh, vztah k VTO a jejímu mechanismu pro eh, řešení sporů. A také se zde eh, řeší v mechanismus, kterým mohou žalované strany zablokovat celé řízení. Tento mechanismus bude prospěšný pro spotřebitele i pro společnosti. Jeho přijetí spadá do eh, cestovní mapy pro středozemí, kterou eh, přijali ministři v prosinci 2009 a také to představuje krok vpřed, pokud jde o vytvoření eh, v zóny volného obchodu mezi EU a zeměmi tohoto regionu. Navrhuji, aby parlament souhlasil s předkládanou dohodou a ještě jednou bych zopakoval, že si myslím, že tato dohoda zlepší vztahy mezi Evropskou unii a zeměmi v regionu. Děkuji. Pan Menendez. Děkuji, pane předsedo. My všichni víme, že hovoříme o mechanismu, který představuje takový, řekněme, upgrade těch tradičních diplomatických přístupů, co se týče řešení nějakých rozporů. A myslím si, že tento upgrade je pozitivní, protože navyšuje schopnost akce a také potvrzení těch dohod na úrovni Euromed a to je důležité pro celý region. A to z několika hledisek, z hlediska míru, bezpečnosti, spravedlnosti, i když je třeba podotknout, Myslím si, že stávající situace ve Středomoří od Tuniska až k Egyptu bude potřebovat jistě mnohem více než jen tyto mechanismy pro řešení sporů, abychom tedy mohli pokročit v této línii spolupráce s Jordánskem a ostatními zeměmi Středomoří. Rozhodně si ale myslím, že tento mechanismus řešení sporů také navýší bezpečnost a předvídatelnost bilaterálních vztahů, což rozhodně je nemálo důležité, je to výsostně důležité. Ještě bych chtěl také připomenout skutečnost, že bilaterální dohody, a na to nezapomeňme, by měly být vždy slučitelné s multilaterálním obchodním systémem. A ještě jednu takovou malou připomínku, co se týče zahraničních e, přímých investic. Všichni víme, že vzhledem k tomu, že máme Lisabonskou smlouvu a zde eh, zahraniční přímé investice spadají již do pravomoci obchodní politiku, tak je třeba si uvědomit, že tento druh mechanismu, tedy v této oblasti přímých zahraničních investic, právě hodně pomůže vyřešit eh, eventuální spory. Myslím si, že to nebudu příliš prodružovat. Máme tu určité trio, které hovoří vlastně o stejné věci eh, vzhledem k eh, různým zemím. Eh, kolegové Kutas, já i kolega Susta, a myslím všichni požádáme o to, aby parlament vyjádřil souhlas. Děkuji. Děkuji Emilio. A posledním řečníkem je Gianluca Susta, zpravodaj k Egyptu. Gianluca, prosím. <clears throat> Dal punto di vista del... Ano, děkuji. Co se týče obecného institucionálního právního rámce, tady nemám co doplnit k tomu, co řekl Emilio a George. Co se týče tedy těch ostatních dvou situací, dvou zemí, ty jsou stejné. Oblast působnosti tedy toho řešení eh, nebo urovnávání sporů v obchodních věcech, to je mechanismus, který nám umožní vlastně dohlížet i na řádné obchodní vztahy. V případě Egyptu umožní tedy eh, urovnávání vztahu, tak jak můžeme říct, vyplynulo i z těch posledních eh, eh, sporů. Vše se řídí také mezionálními pravidly a stejně tak také i, to, i tím ujednáním o řešení sporu v rámci VTO. Vše, toto je tedy platné uplatní se to na oblast Euromedu a může to být e, nástroj, který pomůže v blízké budoucnosti dosáhnout dohody o volném obchodu pro celé Středomoří. A to zase následně umožní vývoj no, nových lepších vztahů mezi zónou severu a zónou jihu toho eh, pobřeží Středomoří. Jinak se připojuji k tomu, co řekli ostatní kolegové. Děkuji a nyní za socialisty, jak se zdá, všichni, kteří budou hovořit, pochází právě z těch jihoevropských zemí. Máme tu zpravodaje z Rumunska, Itálie a Španělska. Já to chápu tak, že toto je opravdu nekontroverzní téma, takže asi nebude zapotřebí, abychom rozvíjeli nějakou rozsáhlou diskuzi, takže si možná vyslechneme zástupce komise. Kdo bude hovořit za komisi? Paní Miriam? Ne? No. OK, a male voice. Takže mužský hlas. Eh, yes, I'm But please the... make sure that the Commission transmits as eh, Požádal bych vás, abyste nám eh, vždy zasílali za komisi tu správnou osobu. Děkuji, pane předsedo, já jsem Luka de Karm a vedl jsem jednání za komisi. Luka de Kali. Jednal jsem o těchto dohodách za komisi, abych také chtěl poděkovat panům zpravodajům za vypracování jejich zpráv. A odůvodnění v pozadí tohoto je vylepšení toho právního rámce pro urovnávání sporů se zeměmi Euromed. Chtěl bych zdůraznit ty rozdíly ve srovnání s ujednáním o VTO, tedy aby to bylo ustanovení o transparentnosti v případě urovnání sporu, tak tomu totiž není v ujednání VTO a e, co se týče těchto zemí, tak to bylo vlastně vůbec poprvé, kdy jsme je přesvědčili o tom, aby přijali tuto míru transparentnosti a aby se i zástupci e, e, občanské společnosti mohli zapojit do tohoto procesu. Ještě jednu připomínku, jak paní zpravodaj zmínili, přímé zahraniční investice Eh, v stávajícím pravidle je toto obsaženo pouze v kapitole 2, co se týče obchodování se zbožím. A my jsme se chopili tedy těchto dohod z toho institucionálního hlediska a všechny budoucí dodatky právě budou moci využívat i těchto protokolů pro uh, řešení mm, sporu a bude se to vztahovat i například pro oblast služeb a, zdrav, a zemědělství v těchto zemích. Děkuji. Ještě nějaké závěrečné poznámky ze stran některých zpravodajů? Takže bych chtěl připomenout lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. 28. tohoto měsíce. A nyní přejdeme k bodu číslo 19 našeho pořadu jednání. A tím je výměna názoru pracovního dokumentu našeho pana zpravodaje na Zahradila, týkající se zrušení nařízení Rady číslo 1541 lomeno 98 o důkazu původu pro některé textilní výrobky. Toto téma bylo zasláno parlamentu v rámci řádného legislativního postupu. Komise tu navrhuje zrušení nařízení na základě prezentace důkazu původu v případě, že tento není hodnotný. V první řadě pro některé textilní výrobky, které nejsou omezeny těmi eh, množstevními omezeními a také pro textilní výrobky, které pocházejí ze zemí eh, mimo eh, VTO a u kterých se uplatňují dovozní opatření tedy důkaz původu v tomto případě není relevantní, ale vyslechněme si pana zpravodaje, aby představil jeho pracovní dokument. Pane Zahradil, máte slovo, prosím. Mr. Chairman, ah. uh, what, what we have here is the commission proposal. Děkuji, pane předsedo. Eh, máme před sebou eh, návrh komise na odvolání jednoho nařízení, a sice 1541 z roku 98 a na úpravu jiného nařízení, a sice 3030 z roku 93. To, co se má odvolat, eh, se týká podmínek přijímání důkazu eh, původu nebo dokumentech, eh, dokumentů o důkazu původu pro některé textilní výrobky eh, ze třetích zemí. Máme velice rozsáhlý seznam těch produktů a já nebudu hovořit o všech těchto dokumentech, protože oni jsou v tom pracovním dokumentu. Je jich několik desítek. Proč by se to tady celé mělo odvolat? Je proto několik důvodů, které komise předložila. Za prvé, to nařízení původně, to nařízení, které se má odvolat, bylo původně přijato eh, jako nástroj pro uplatnění eh, opatření obchodní politiky eh, s cílem vyhnout se narušení trhu způsobenému dovozy z některých třetích zemí, zejména z Čínské lidové republiky. Nicméně ta množstevní omezení na dovozy ze zemí ETO eh, byla odstraněna eh, poté, eh, co vypršela příslušná ochrana dohoda VTO v roce 2005 a pokud je o zvláštní upatření pro dovozy textilu pro, z Čínské lidové republiky, tak tam to vypršelo v roce 2008 a také ten režim dvojitého uvěřování. Eh, původu eh, z čínských produktů eh, už vypršel, už jeho platnost vypršela, takže komise se domnívá, že v důsledku toho se jednalo o omezená opatření a lze je zvládnout, aniž by bylo třeba vyžadovat doklad o původu všech dovozů. Já musím zdůraznit, já musím zdůraznit, že e, existují nebo zůstávají e, dokumenty pro, tedy e, instrumenty pro postižení v případě problémů s dovozem textilních produktů. Máme tady dovozní povolení a potom je tady statistický dohled nad Eh, dovozem na evropské trhy a ten je zpravován podle nařízení komise 2454 z roku 93. A také eh, platí další eh, nařízení komise a sice 2454, o kterém už jsem hovořil. a země původu podle tohoto nařízení musí být e, vyznačena v kolonce 34 příslušného dokumentu. Také bych vám rád připomněl, že parlament e, v prvním čtení e, loni přijal zprávu paní Muscardiny o označování země původu u několik produktů, které se dovážejí ze třetích zemí, které se také týva, týká textilu a oděvů. Vzhledem k tomuto všemu, všemu eh, si myslím, že bychom měli eh, souhlasit s návrhem komise o, na zrušení nebo odvolání toho jednoho nařízení a uplatnění toho, nebo úpravu toho druhého, ale každopádně bych rád požádal eh, komisi, aby přesně sformulovala Eh, vztah ten eh, mezi těmi dvěma nařízeními a eh, tím novým nařízením, které má vstoupit v platnost o tom označování země původu. A v poslední, v neposlední řadě, já jsem v parlamentu od roku 2004 a tohle je poprvé, kdy se setkávám s náklade, s návrhem na odvolání něčeho a ne na zrušení a pardon, ne na eh, přijetí něčeho nového, což je pro mě historický moment. Já si pamatuji, eh, co říkal pan Barroso eh, na začátku druhého funkčního období, nebo svého prvního funkčního období, pardon, v roce 2005. On v jednom projevu říkal, že bude pro zjednodušování evropské legislativy. Některé kroky byly přijaty, hm, některé nikoli, ale každopádně myslím si, že tohle je dobrý a symbolický krok. k naplnění toho velice dobrého úmyslu zjednodušit regulační rámec Evropské unie a, a odstranění zbytečné na administrativní zátěže. Toť vše z mé strany. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Samozřejmě mm, vždycky eh, dává smysl zlušit nějaké nařízení, když už není užitečné. Děkuji vám tedy eh, za eh, úvodní slovo. Ještě někdo by k tomu něco chtěl říct? Vypadá, eh, že to je poměrně kontroverzní otázka. Komise, nějaké připomínky? Ano, prosím. Vaše jméno, prosím. Jmenuji se Ingrid Schrláke a jsem z Customs. Můžete prosím hovořit hlasitě. Děkuji. Jmenuji se Ingrid Scharlákens a jsem z generálního ředitelství pro zdanění a cela a, a konkrétně s oddělením, které se zabývá pravidly původu. Dovolíte-li, tak jenom několik poznámek, kterými se pokusím zasadit tento návrh do určité perspektivy. Jak už zmínil pan zpravodaj, pro nás je to důležitý eh, krok ke eh, zjednodušení eh, celních formalit. A to chci zdůraznit. Jedná se, to, jedná se tady o celní formality, ty chceme tímto odbourat. Vedlejším účinkem také je, že prostřednictvím tohoto návrhu harmonizujeme postup pro dovoz textilních produktů s opatřeními pro jiné produkty, například e, s opatřeními proti e, dumpingu. U těchto e, produktů nepožadujeme potvrzení o původu, o zemi původu, zatímco u jiných produktů to vyžadujeme. A my jsme si mysleli, že to byla zbytečná administrativní zátěž. Jak už se tedy eh, bylo řečeno, proč teď? A zejména proto, že obchodní omezení, pokud jde o textilní produkty, eh, těch je stále méně. Měli jsme eh, dočasnou dohodu s Čínou, jejich špatnost už vypršela a zbývající omezení platí jenom pro dvě země, Bělorusko a Severní Koreu. A tato omezení už jsou eh, založena eh, jenom na eh, systému vývozních licencí. Takže myslíme si, že certifikát původu je zbytečný a je to zbytečná zátěž, která nám neposkytuje dostatečnou jistotu. Zároveň bych zdůraznil, eh, že se nevzdáme úplně kontroly původu eh, dováženého zboží. Je stále eh, třeba deklarovat při dovozu do Evropské unie povinně původ zboží. A toto může spadat do normálního ověřovacího procesu prováděného celními orgány, včetně k eh, žádosti o dodatečné doložení eh, původu zboží. A já bych rád eh, zároveň řekla, v čem tento návrh nespočívá. Nejedná se o vytvoření opatření obchodní politiky. Tady, se, tady jsou stále možná, my se nedotýkáme z té celkové politiky v obchodních restrikcí a netýká se e, informací pro spotřebitele. Jak říkám, tady se jedná o dovozní formalitu, o to, protože e, certifikát e, o původu zboží musí být předložen celnímu orgánu, ale konečný spotřebitel nikdy tento dokument nevidí. Takže ten další eh, dokument, eh, který byl zmíněn, se týká označování eh, produktů, které mm, jsou určené pro konečný prodej uvnitř společenství. Možná, že by také stálo za zmínku označení původu během celní formalit. To se týká eh, tedy místa, kde buď to eh, zboží, eh, odkud to eh, zboží zcela pochází, což je málo kdy ten případ u tech, textilu, anebo se to týká místa poslední zásadní změny toho produktu. A, rozhodně se to netýká nějakých ekologických nebo sociálních standardů. Jedná se víceméně o takový hospodářský pas, vyznačující kde, eh, místo, kde se, eh, které se považuje za místo původu toho zboží, to znamená, kde eh, došlo k jeho zásadní poslední přeměně. To je všechno, pane předsedo, a myslím, že pokud budete mít nějaké další dotazy, vám ráda odpovím. Děkuji za vaše vystoupení. Pane zpravodaj, máte ještě nějaké závěrečné poznámky, prosím, pane Zahradile? Nemáte. Eh, tak vám jenom připomenu, že zvážení návrhu zprávy je plánováno na 3. března, eh, pozměňovací návrhy do 7. března hm, a eh, očekává se hlasování ve výboru 12. čtvrtý. A nyní eh, bod 20 eh, Unie inovací, stanovisko pro ITRE, což je příslušný výbor. A naší zpravodajko je Ineze Vajdere. A jde o první výměnu názorů eh, k tomuto stanovisku. Skutečně toto patří k hlavním iniciativám komise v rámci strategie EU 2020. A je to připravuje e, stanovisko z vlastní iniciativy, zatímco náš výbor se rozhodl vstoupit do celého procesu e, se stanoviskem o obchodních a obchodně souvisejících aspektech této iniciativy. Ines Weider, máte slovo. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Eh, jméno bylo napsáno správně. A chci zdůraznit, že význam účinné efektivní politiky v této oblasti pro EU je zjevný. Eh, komise předložila E, sdělení k Unii inovací, který se věnuje hlavním výzvám jako změna klimatu, bezpečnost potravy, nezdárnutí populace, zdraví, a podobně, včetně zadávání veřejných zakázek, ale také programu inovací a výzkumu, revidovaný program ochrany duševního vlastnictví, nové formy partnerství s EU a s členskými státy a také hodnotící škála pro Unii inovací z 25 ukazateli. Hlavní částí té iniciativy je podpora malých a středních podniků pracovní dokument, který zatím ITRE připravilo, bohužel explicitně eh, neuvádí jednotlivé návrhy a právě proto eh, vyvstává řada nezodpovězených otázek. Podle mého názoru dokument poskytnutý komisí je pro diskuse mnohem zajímavější, jakožto než pracovní dokument ITRE. Eh, chci ještě jednou zdůraznit, že učím také na univerzitě, věnuji se výzkumu a právě tento dokument komise považuji E, za velmi zajímavý. Nicméně samozřejmě musím se zaměřovat na otázky mezinárodního obchodu. Hlavní důraz dokumentu ITRE nicméně e, se týká propojení sociálních inovací v partnerstvích a akčních plánech pro inovace s velkým zaměřením na aktivní stárnutí a zdravé stárnutí. Aby byl zjednodušen existující systém, výbor ITRE navrhuje takzvaně nákup pod jednou střechou, tedy jednotné centrum služeb, kam se mohou obracet eh, malé střední podniky a další subjekty pro získání místního, ale také celostátního financování pro financování projektu. Doufám, že každý z vás dostal přijal návrh stanovisko, které bylo již přeloženo a v návrhu eh, stanoviska pro náš výbor INTA jsem zdůraznila, že internacionalizace a inovace budou hlavními hybnými silami konkurenceschopnosti a hospodářského růstu v Evropě. Inovační strategie EU musí eh, bojovat proti hlavním problémům tím, že se bude zaměřovat na vývoj vysokých technologií, snížení produkce eh, uhlíku a úspory energie. Ve svých návrzích se zaměřují na to, že EU musí zajistit odpovídající finanční a další podporu pro inovace podpora eh, přístupu k finančním prostředkům, především pro malé střední podniky, je nezbytná. Také jsem podpořila zavedení Evropské služby pro jednodušení partnerství v inovacích. Dále musí EU zajistit vyšší právní ochranu inovací a duševního vlastnictví eh, transfer vysokých technologií v EU a know-how do třetích států eh, přes projekty a společné podniky by měl být úzce monitorován ze strany komise. Za třetí, eh, výrazné snížení eh, v cenách patentů v EU je také nevyhnutelné. Evropské ceny mm, patentů jsou mnohem vyšší než ceny v USA a Japonsku a v důsledku toho vzniká pro naše eh, vědecké pracovníky a výrobce konkurenční nevýhoda. Také chci zdůraznit, že eh, prioritizace Výzkum může vést také k menší konkurenceschopnosti v souvislosti ve srovnání s USA, Japonskem a Čínou. Pokud totiž budeme prioritizovat výzkum, každý v důsledku toho se bude věnovat výzkumu jedné e, věci a e, zbydou oblasti, které zůstanou zcela neproskoumány podle mého názoru a dále potřebujeme za čtvrté e, opatření pro stabilizaci směných kursů a e, ošetření záležitostí tarifních bariér a zadávání veřejných zakázek. Tak, jak se e, cla a poplatky postupně snižují, tak zůstávají hlavní překážkou medu. Domnívám se, že jednotný evropský patent a status e, Evropské obchodní společnosti by měly být přijaty tak, aby padly poslední bariéry mm, komunitárního obchodu. To jsou hlavní aspekty mého návrhu stanoviska a tento návrh stanoviska tedy eh, předkládám eh, k vašemu vyjádření a velice se těším na vaše návrhy a stanoviska. Eh, můžete mi říct, zda už existuje pracovní dokument nebo nějaký návrh? Doufám, že ano, protože jsem nechala včera rozdat překlady tohoto dokumentu dosud nebyl eh, rozdán, ale své myšlenky jste prezentovala velice jasně a proto eh, skutečně toto musí odpovídat obsahu eh, vaší zprávy. O nic jsme tedy nepřišli. Rozhodně si ten dokument můžete také přečíst, protože není dlouhý, může být rozdán bezprostředně ehm, ne, my jsme v každém případě eh, velice rádi naslouchali vašemu vystoupení. Nicméně jde o první výměnu názoru. Máme tedy příležitost se vyjádřit k dokumentu a ještě další příležitosti budou. Chce se někdo z členů výboru vyjádřit k první výměně názoru? Prosím, Helmut Schulz. Děkuji, Danke, Herr Vorsitzender. Ganz kurz nur. Děkuji, pane předsedo, jen velice stročně. V první řadě bych se rád omluvil náš stínový zpravodaj, který je zodpovědný za toto téma a je nyní v Irsku z důvodu předčasných voleb, takže se nemůže dnes zúčastnit jednání. A mám jednu záležitost, která je úzce spojena s tímto tématem. Na základě toho, co paní zpravodajka řekla na úvodu, bych chtěl zdůraznit, že se jedná o velice významné, důležité téma. Ty body, které vyjmenovala, opravdu mohu podpořit a možná jen velice stručně takové dvě připomínky. Myslím si, že Evropská unie vzhledem k tomu, že celý svět zažívá hospodářskou recesi, tak by Evropská unie mohla poukázat na to, a jak tedy ostatní partneři, ti rovnocení partneři, tedy mohou mít eh, stejné podmínky, které budou stanoveny na základě naprosté rovnoprávnosti. A tam jsou samozřejmě eh, zahrnuty všechna ta témata, jako sociální otázky, životní prostředí a podobně. Takže podle mého názoru je důležité se zabývat tou otázkou inovace a je důležité tedy se tomuto tématu věnovat, protože je důležité jsou tu otázky zaměstnanosti, otázky sociální spravedlnosti, toto by mělo být také zastoupeno tedy právě v těch vztazích mezi oběma stranami. Samozřejmě je důležité hovořit o ekonomických vztazích, ale také se zaměřovat na ty nové vztahy v budoucnu. Máte další připomínky, vystoupení, prosím? Já bych osobně rád podotkl, že jde o velice důležité téma, protože eh, obchod je vždycky o tom o, co je obchodovatelné, musíme mít něco, co můžeme prodat a v tom smyslu musíme být konkurenceschopní, protože nemůžeme být konkurenceschopní v ekonomice, eh, eh, která Eh, třeba konkuruje nízkými mzdami, nízkými náklady například na ochranu životního prostředí a podobně. Naopak ta konkurenční výhoda by podle mého názoru měla být založena na inovacích a technologických výhodách, technologiích. To je podle mého názoru velice důležité eh, a proto eh, by se náš výbor pro zahraniční obchod Eh, měl v tomto smyslu velice výrazně vyjadřovat ke stanovisku ITRE. Mm, a rozhodně bychom se, ještě dám slovo paní Ineze Vajdere, děkuji za vaše poznámky. Eh, jsem velmi zklamána, eh, že tento návrh nebyl rozdán a Eh, rozhodně eh, bych, eh, kdyby rozdár byl, si mohla vyslechnout více vašich příspěvků. V každém případě jsem byla velice spokojená s dokumentem komise. Myslím si, že důležitým dokumentem i pro zasedání kamera bude důležité hm, uvědomit si, že jde o teprve první návrh a netýká se jenom inovací. V tomto smyslu jsem se snažila zaměřovat také na aspekty mezinárodního obchodu. Samozřejmě hlavní náplň práce našeho výboru, ale rozhodně i tré by mělo ještě na stanovisku zapracovat a dokonce i naše stanovisko si žádá ještě jisté doladění. Děkuji mnohokrát, vyčkáme tedy návrh stanoviska. A Diskuse je naplánována na 7.2. Termín pro podání pozměňovacích návrhů bude ještě stanoven. A hlasování výboru se předpokládá 15. 16. 3. A děkuji mnohokrát. Nyní se dostáváme k bodu 21 na pořadu jednání. Změna nařízení Rady 55-2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku. Jde o stanovisko našeho výboru. Jde o první výměnu názorů s pravodajem Helmut Scholz z GUE. Eh, dáme mu slovo. A tím zahajeme diskusi. Děkuji, pane předsedo. Až dosud ty konzultace na dohodu ohledně eh, textu, k tomu mohu říct, že probíhají tak, že to nebyly žádné významné změny, co se týče samotného obsahu textu nařízení. Jedná se o zjednodušený postup. To znamená, že by bylo dobré, kdybychom jej zpracovali co nejrychleji. Měl jsem příležitost se setkat se zástupci Moldavska, kteří samozřejmě mají velký zájem o vývoj tohoto nařízení. Osa této mé prezentace bude následující. Abychom zvolili zjednodušený proces nařízení 55-2008 proto, aby ty autonomní obchodní preference byly zavedeny. Stinovi zpravodajové se možná budou chtít vyjádřit, dát mi určité pokyny ohledně toho, jestli tedy souhlasí s tím, jak to v posledních týdnech se vyvíjelo. Děkuji. Děkuji Helmutu Scholzovi. A nyní tady mám žádost George Kotaše. Prosíme o mikrofon. Děkuji vám, pane předsedo. Um, Změna eh, nařízení zavádějící eh, obchodní preference pro republiku Moldavsko pro Moldavskou republiku je pozitivním signálem. Eh, člen východního partnerství v tomto smyslu zmínil sám, že bude moci podat žádost přihlášku o členství v EU ještě v roce 2011. Domnívám se, že Moldavsko provedlo ambiciozní hospodářské a politické reformy a v tomto smyslu musí být podpořeno. Současně však bylo Moldavsko těžce zasaženo hospodářskou a finanční krizí. Za poslední čtyři tři roky jeho vinařské společnosti přestaly fungovat a dostaly se do konkurzní zprávy. A společnosti působící v tomto klíčovém sektoru ekonomiky zaznamenaly výrazné ztráty snížení tarifních kvot, které jsou osvobozeny od daně na víno z hlediska nařízení 55 2008 do roku 2015 by této zemi pomohlo vzhledem k počtu zaměstnanců eh, v, ve vinařském průmyslu, což je 300 tisíc lidí a to představuje 40 eh, HDP produkce tohoto průmyslového odvětví. Domnívám se, že tato opatření také nabídnou dostatečný čas eh, k vyjednání o zóně volného obchodu, tedy komplexní jeho eh, cíle, jak EU, tak Moldavska. Právě proto bych rád podpořil slova pana zpravodaje a stanovisko by mělo být, eh, respektive nařízení by mělo být přijato co nejdříve. Děkuji, eh, Julia Winkler, EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Za prvé, není překvapením pro nikoho z tohoto výboru, že hovořím za Moldavsko. Není to poprvé. A domnívám se, že je velice důležité, abychom v tomto smyslu měl jak Moldavsko, tak další státy z regionu z hlediska sousedské politiky, aby tyto země byly zaangažovány ve východním partnerství, aby měly své akční plány a e, abychom věděli, e, co přesně můžeme dělat a to velice často bývá právě v rukou Výboru pro mezinárodní obchod a pro mě je proto důležité, že ti, kdo podporují Moldavsko, získají podporu celého výboru, tak aby se naše spolupráce posílila. A souhlasím plně se spravodajem, panem Helmutem Šulcem, v tom smyslu, že eh, tady bychom neměli podávat pozměňovací návrhy, jelikož eh, záměry stanoviska hm, o změně nařízení jsou jasné eh, a myslím si, že bychom mohli postupovat s jednodušeným postupem, eh, proto se vyjádřil i EPP a mohli bychom eh, zajistit rychlé schválení a to by bylo pozitivním signálem pro naše moldavské partnery. Děkuji. Je tedy zjevné, že naši rumunští kolegové se rozhodli podporovat Moldavsko. Nyní si vyslechneme komisi. Petr van den Heivel. Děkuji vám. Jsem velice rád, že zpravodaj eh, přednesl se vystoupení tak, jak je přednesl, protože jde především o technickou změnu existujícího nařízení. Sektor vinařství, jak zmínil pan Winkler, je a další, je skutečně velice důležitým sektorem, který vytváří 40 HDP. HDP vytváří zemědělství, je tam 300 tisíc eh, osob zaměstnaných a Moldavsko zaznamenalo určité problémy s dalšími trhy polovině minulého roku. Například se to týkalo vývozu do Ruska. Moldavsko v té době požádalo předsedu komise, aby rozšířilo vinou kvotu a E, skutečně jde, jak jsem už naznačil, o technickou změnu, která e, tedy nemá žádné dopady pro vinařství v Evropě. A my jsme využili této žádosti e, k tomu, abychom rozšířili kvóty ještě na další plodiny, tedy mm, ječmen, kukuřici eh, a pšenici a rozšíříme tedy naříze, platnost nařízení, eh, které mělo končit v roce 2013 až do roku 2015. Děkuji vám mnohokrát. Eh, já už tedy začínám být netrpělivý, když si ochutnám bolavské víno. Vzhledem k tomu, že jsou tady uh, zjevné známky, že jde o technickou novelizaci. Není to kontroverzní téma, proto si myslím, že aplikace zjednodušeného postupu v tomto smyslu bude odůvodněná. Proto oficiálně navrhuji, abychom bez pozměvacích návrhů eh, nechali projít tento návrh zjednodušeným postupem podle pravidla 46. Samozřejmě musím si vyslechnout zpravodaje, zda nemá žádné námitky. Nemáte námitky proti zjednodušenému postupu? Helmut Schulz? Pane předsedo, já jsem dokonce navrhnul, abychom eh, šli cestou toho zjednodušeného řízení. Závěrem mohu říci, eh, že jsme viděli ty eh, národní rezervy v Moldávii, známé vinné sklepy a ti, kteří to viděli, vědí, o čem hovoříme. A já bych vám opravdu, pane předsedo, doporučil, abyste také někdy zajel ochutnat. No dobrá. Tak eh, se stotožňuji s vaším návrhem. Nicméně ono je eh, na eh, předsedovi, aby formálně ten návrh předložil, takže proto jsem vás znovu formálně vyslechnul, abych viděl, že nemáte žádné námitky. No tak Eh, nemá nikdo další eh, návrh, eh, námitku, tak se návrh tímto schvaluje bez jakéhokoliv pozměňovacího návrhu. A tím přeji panu zpravodaji a moldavským vinařům. A tím jsme se dostali ke konci našeho dnešního dopoledního zasedání a budeme pokračovat odpoledne veřejnou schůzí ve tři hodiny, a to přesně, a budeme eh, poslouchat Joan Aguara Mašada, zástupce generálního ředitele, generálního ředitelství pro obchod. A, a budeme hovořit o celé eh, řadě věcí, které máte napsané v programech. Takže prosím, eh, buďte tady ve tři.